12 bude existovat volné místo. Chci vás rovněž informovat, že společně s předsedou eh, rady tento týden podepíšu jeden akt přijatý podle řádného legislativního procesu podle článku 74 jednacího řádu parlamentu. Eh, titul tohoto, tohoto aktu bude vydán v rámci zápisu z tohoto jednání. Dále Eh, jednat, eh, eh, pořad jednání a změny jsou zde dvě. Konečný návrh pořadu jednání přijat podle článku 137 konferencí předsedů vám byl dán k dispozici. A po konzultaci s politickými frakcemi vám sděluji, že ze všech frakcí, frakcí je, jsou podporovány následující změny v pořadu jednání ve středu 30.11., to znamená dnes. Dvě zprávy od pana Rapkaje týkající se imunity pana Uzbaskyče budou první na pořadu jednání, to znamená proběhnou za několik málo minut. Jakmile se vypořádáme s pořadem jednání, to je první rozhodnutí, pan Uzbaskyč a jeho imunita. A poté 1. prosince otázky k ústnímu zodpovězení týkající se boje EU proti HIV AIDS. Tato otázka k ústnímu zodpovězení bude nahrazena prohlášením komise a rovněž čtvrtek 1.12.2011 zpráva o parlamentní imunitě pana de Magistrise. I tato položka bude, bude projednána během hlasování, přičemž hlasování bude prodlouženo až do dvou hodin odpoledne. Takže prosím, poznamenejte si, že hlasovací doba bude až do 14.00. Zítra ve čtvrtek 1.12.2011 to bylo odsouhlaseno všem, všemi politickými frakcemi z parlamentu. Jsou nějaké připomínky od nějakých poslanců k tomu, co jsem řekl? Není-li tomu tak, považujeme tyto změny za schválené. A to znamená, že nyní máme pevně stanovený pořad jednání a můžeme eh, začít první položkou na něm. Jak víte, první položka, kterou budeme projednávat, a pardon, pan Van Dalen se hlásí o slovo, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, děkuji vám za umožnění eh, reagovat na vaše oznámení. jste hovořil o Egyptě. Já jsem se účastnil volebního procesu v Káhyře společně s některými eh, osobami z Institutu zodpovědného za monitoring voleb. Já jsem tam zaznamenal několik ne- nezvyklostí, budu vám posílat dopis, ve kterém, vám informuji, ve kterém vás informuji o těchto neobvyklostech, tak aby mohly být vypořádány na příslušném výboru. Možná, že byste je případně mohl přeposlat egyptským úřadům. Každopádně vás budu aktuálně informovat písemnou podobnou. Děkujeme vám, pane Van Dálene, za tuto připomínku. Budu samozřejmě velice vděčný za jakékoliv informace o pozorování voleb, které nám můžete dát k dispozici. Nyní dostává slovo pan předseda Dol. Jsem to dobře pochopil nebo špatně pochopil? Hlasovat se bude až ve 14 hodin zítra? Ne, ne, ne. Ne, ne. Hlasovat se bude stejně, ale může to trvat až do 14 hodin. Začne to dříve, ale může trvat déle. E, bo chodí... Protože Zároveň jde také o všechno vysvětlení hlasování. Takže nejde jenom o samotné hlasování, ale také bude následovat vysvětlení hlasování, které obvykle trvá kolem hodiny, přibližně hodinu. Aby bylo jisté, že se každý vejde do té hodiny, pokud se přihlásí, aby mohl vysvětlit své hlasování. Pan Silvestry se hlásí, má technickou připomínku, prosím. Ani já jsem to stejně jako pan Dol nepochopil. To máme kvůli tomu, abychom zítra mohli diskutovat o žádosti kolegy de magistrice, který už není naším kolegou. My teď diskutujeme o imunitě člověka, který už není poslancem. O tom budeme diskutovat zítra v průběhu hlasování, jenom to jsem tedy chtěl pochopit. Prosím vás, to je v souladu se zásadami. Musíme vést tuto rozpravu, protože taková pravidla prostě máme. Pokud chceme postupovat podle jednacího řádu. Takže prosím. A ještě pan Posult, pane kolego Posulte, prosím. Ano, pane předsedo, omluvte mě, ale eh, zítra ta eh, bude probíhat jedno z nejdůležitějších hlasování v tomto legislativním období tedy půjde o právně platném a závazném přistoupení, hlasování o přistoupení eh, Chorvatska a potřebujeme proto také eh, jasnou většinu a toto by mělo proběhnout pokud možno na počátku, tak aby jsme tady opravdu dosáhli té kvalifikované většiny. Eh, toto zítra bude jedno z nejdůležitějších hlasování během celého legislativního období. Prosím vás, já vám to vysvětlím. Kolegové, Hlasovat budeme ve 12 hodin jako obvykle. A pravděpodobně to bude to první hlasování. A dnes máme rozpravu o budoucím členství Chorvatska. Dnes tady máme rozpravu. Takže děkuji vám za tuto připomínku. Měli bychom se připravit na to, abychom měli kvalifikovanou většinu při hlasování, pokud samozřejmě souhlasíme. Další otázka, prosím. Ano, pane předsedo. Děkuji vám za odpověď. Je jasné, že to, co budeme dělat zítra, je v souladu s jednacím řádem. Jenom jedna věc mě tady trápí a proto se na vás teď obracím a žádám vás o pochopení. Rozprava, která bude probíhat zítra během hlasování o žádosti o ochranu imunity kolegy, kolegy de magistrice, by mohla vyžadovat ze strany celé řady z nás eh, vystoupení potřebu se vyjádřit, tak si myslím, že by nebylo dobré, aby tato rozprava probíhala v průběhu hlasování. To by totiž eh, nemožnil, ne, znemožnilo využít eh, takových praktik, jako například Catch the Eye, protože spousta lidí by chtěla vystoupit a Bohužel, kdyby to probíhalo zároveň s hlasováním, tak by se ten čas zkrátil a já vás prosím, aby Catch the Eye bylo věnováno času, jako je zvykem, protože to je důležité v této otázce. Děkuji. Já jsem vás chtěl ujistit, eh, že ta otázka bude řešena pozitivně a nemám žádné obavy, že by nebyly splněny všechny podmínky jednacího řádu, takže prosím, nedělejte si o to starosti. Uh, dear colleagues. Vážení kolegové, Toto je cvičení evakuace. Prosím, okamžitě opuste sál a opusťte budovu PHS. Řiďte se při přitom pokuny, pokyny ochrany. Až bude cvičení ukončeno, zazvoní eh, zvonek, který oznámí pokračování plenárního zasedání. Uh, Mr. Saryusz-Wolski. Prezidenta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 No, pan Přichází pan předseda. Uh, Dobré odpoledne ještě jednou, vážení kolegové, vážení přátelé. Znovu zahajujeme plenární zasedání. Proběhlo protipožární cvičení.